Okay. Good morning to everybody. Dobrý den. Zdravím všechny a zahajuji jednání výboru. První bod pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Hmm, jsou nějaké požadavky na změny, není tomu tak, takže tím je pořad jednání přijat. Druhý bod je sdělení předsedy. Jak víte, toto jednání je streamováno, takže prosím, ehm, buďte si vědomi, ehm, veřejnost ehm, věnuje tomu pozornost. Další eh, je eh, tady seznam korespondence, pokud chcete kopii, požádejte sekretariát k jednání o obchodu TISA. Tady byl proběhlo 10 března Rada Evropské unie rozhodla deklasifikovat a zveřejnit mandát pro jednání o TISA a mm, je to také důležitý krok pro naši vztahy s občanskou společností a racionálnější diskusy o obchodních dohodách. Tato deklasifikace TISA mandátu je pět měsíců poté, co rada rozhodla deklasifikovat mandát na TTIP. Je to trošku kratší než mm, naš, náš požadavek o deklasifikaci mandátu TTIP. Hmm. Především um, z toho hlediska, že jsme žádali radu o deklasifikaci všech mandátů, aby si všichni byli vědomi toho, mm, že tato jednání probíhají. Druhá mm, poznámka se týká FTA EU Singapur. Jak víte, komise rozhodla poslední den legislativního období, že se obrátí na soud v otázce smíšené dohody založené na dohody s Singapurem. Nová komise jednala o této záležitosti vlastně staré komise, nicméně 4 března nová komise znovu přeskoumala rozhodnutí a požádala a žád, tedy požadavek na e, stanovisko soudního dvora k otázce kritérií je dohoda smíšenou dohodou a kdy není. poslední tedy sdělení se týká dohoda o mm, ekologickém produktech. Páté kolednání probíhá tento týden, zaměřené na pr- produkty um, pro monitoring, analýzu a posuzování životního prostředí. 16. dubna komise měla prezentaci situace jednání zde ve výboru. Tak to byl bod dvě. A nyní přejdeme k bodu tři. To je diskuse nebo výměna názorů s velvyslancem Katakamim, velvyslancem Japonska při EU a tématem je samozřejmě Eh, jsou obchodní vztahy eh, s EU. Hmm, byla řada příležitostí projednat pokrok v jednání a já jsem rád, že pan velvyslanec no takom je zde mezi námi. Hmm, hmm, japonský premiér eh, Shinzo Abe se stanovil, stanovil ambiciozní cíl uzavřít je FTA jednání do konce roku 2015. Je tedy zbývá jenom několik měsíců a proto musíme mm, se zabývat konkrétní situací v jednání. Kromě toho bylo uzavřeno devět kol jednání od začátku v dubnu 2013. My jsme zde ve výboru měli diskuse týkající se konkrétního vývoje. V tuto chvíli ta jednání jdou dobrým směrem a je možné, že v blízké budoucnosti povedou k úspěšnému závěru. Uvidíme, zda to bude ke konci roku 2015. Můj osobní názor je, že obchodní jednání že tady bezpečnost je, jistota jde před, má přednost před rychlostí. Nyní dám slovo panu velvyslancovi. Pane velvyslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, pozdravit vážené poslance Evropského parlamentu. Je to moje první eh, příležitost přijít mezi vás a vím, že mohu, že mám možnost tady mm, krátkou, přednes krátkou prezentaci a pak eh, budu odpovídat na otázky. Dámy a pánové, vážení členové výboru pro obchod, vážení pane předsedo, já mám příležitost eh, mluvit s výborem o eh, vztazích, obchodních vztazích mezi EU eh, e a japonském EPA a FTA jednání. Já chci stát hold vaší práci v posilování mezinárodního obchodu mezi EU a třetími zeměmi, včetně Japonska. Dovolte mi prosím, abych na úvod se stručně podíval na e, současnou fázi obecného vztahu mezi EU a Japonskem. Japonsko a EU již desetiletí sdílí společné hodnoty, jako je demokracie, lidská práva, právní stát. V posledních letech jsme byli svědkem toho, že ty vztahy se e, výrazným způsobem vyvinuly. E, EU je třetím největším partnerem Japonska po USA a Číně a pro EU je Japonsko sedmým největším partnerem. Ehm, objem obchodu je asi 7 miliard bilionů jenů. To je asi 54 miliard euro. EU má obchodní bilanci přebytek. Jsme užšími partnery v investicích. Přímé investice EU do Japonska jsou největší na kumulovaném základě mezi všemi partnery Japonska. Pro EU Japonsko je třetí eh, největší. Mm, máme v současnosti je asi 2600 eh, firm působících v EU, které vytváří asi 500 tisíc mm, pracovních míst. Japonsko a EU spolupracují v tématech, jako je Ukrajina, Střední východ. Japonsko a EU usilují o spolupráce v oblasti CSDP, misi v Mali, Nigeru. V říjnu Japonsko vyslalo, vyslalo síly, ozbrojené síly obrané na uh, námořní cvičení v eh, Aňském zá, zálevu. Japonsko také je aktivní v oblasti kybernetické bezpečnosti, mm, vesmír, vesmírné politiky Japonsko a EU posílují své vztahy v různých oblastech, jako je prevence katastrof, energetická bezpečnost, boj proti ebole a tak dále. Relationship between Japan and the EU Vzhledem k rozvoji vztahu mezi Japonskem a EU jedno z nejdůležitějších témat je vytváření rámce pro stále užší ekonomické partnerství pomocí EPA nebo FTA. Mm, posilování ekonomického partnerství s jinými státy je důležité pro novou ekonomickou politiku eh, Japonska, takzvané Avenomeky. Eh, Vzhledem k tomu, že celosvětové aktivity stanovení pravidel stále eh, nepokračují tak, jak by eh, bylo žádoucí, EPA a FTA je důležité nejenom pro eh, navyšování obchodu, ale také v oblasti stanovování pravidel. Centrum globální ekonomiky se nyní přesouvá do Ázie a tím je stále důležitější aby Japonsko a EU, kteří sdílí principy tržní ekonomiky, tak aby e, vytvářely užší ekonomické vztahy. Realizace EPA F, nebo FTA mm, přispěje k růstu a zaměstnanosti na obou, obou partnerů. Proto věřím, že je důležité poskytovat uh, podnikům i společnostem v Japonsku i v EU nějaké hmatatelné výsledky, které by byly co nejobsažnější. nejobsažnější. Je pro nás povzbudivé, že premiér Abe a předseda Juncker na summitu v listopadu e, se sdíleli mm, schodu v principu se dohodnout na EPA, EPA a FTA e v lednu letošního roku komisařka Malstrémová mm, se setkala s premiérem, eh, ministrem zahraničí Japonska a ministrem průmyslu Japonska. Eh, podělili se o mm, názor, že ten časový harmonogram je ambiciozní, ale možný a že ta jednání musíme ještě zrychlit. Myslím, že takové diskuse jsou dobrým začátkem eh, dosažení toho stanoveného cíle. Deváté kolo jednání o EU, Japonsko, EPA, FTA, které proběhlo minulý měsíc zde v Bruselu, bylo mm, první kolo jednání v roce 2015. Vel, byla to velká delegace, asi 100 lidí z Japonska, včetně mnoha expertů z mnoha sektorů. Já jsem byl informován, že v některých sektorech ty rozdíly názorové se byly jasnější než v minulosti. Je to však přirozené, že narážíme na takové rozdíly při jednáních. Já bych řekl, že toto je pozitivní signál toho, že jsme vstoupili do fáze skutečných jednání, kde budou ty diskuse věcnější v rámci stanoveného časového programu. Během devátého kola obě strany diskutovaly celou řadu sektorů, jako je přístup na trh, obchodování zboží, službami, investice e, a veřejné zakázky. A v tomto jednání vyjednavači na obou stranách dosáhli dobrých výsledků tím, že více identifikovali problémy k řešení ve snaze dosáhnout dohody na vysoké úrovni při vědomí různých postup, pozic. Z, s, ve snaze dosáhnout doho, principiální dohody do konce tohoto roku eh, by měla každé kolo proběhnout každé dva měsíce a přitom by měly probíhat mezi tím kontakty a setkání, kde to bude nutné. I když není na mě, abych vysvětloval podrobnosti těch jednání, tak chci zmínit některé důležité prvky. Co se týče netarifních opatření, my jsme mm, implementovali čtyři body, které jsme měli implementovat do roka po zahájení jednání také jsme celou ře- udělali pokrok v řadě jiných bodů, i když jsme souhlasili, že budeme implementovat do konce jednání. Um, my chápeme, že dvě třetiny bodů, které jsou e, zmíněny v cestovní mapě, již byly řešeny a dále pracujeme na zbývajících bodech. Co se týče automobilového sektoru konkrétně, japonská vláda přijímá um, nařízení mm, komise OSN pro Evropu. Kromě toho Japonsko a EU spolupracují v diskusích o vytváření Eh, systému, mezinárodního systému schvalování typu vozidel, což by bylo na základě eh, celých vozidel, nikoli jednotlivých součástí, včetně vzájemného uznávání. Také chci stručně zmínit eh, veřejné zakázky v oblasti železnic Mm, japonské společnosti, mm, velkící japonští operátoři železniční, již nakupují na celém světě. Vzhledem k obavám, co vyjadřila EU během jednání o EPA a FTA, tak e, potvrdili, že mm, tyto e, nákupy budou probíhat podle principu transparentnosti a nediskriminace a že e, zveřejnili denní informace o zakázkách na svých webových stránkách. Co se týče služeb a z EU, tak proběhla celá řada eh, setkání jako den dodavatelů v Düsseldorfu, v Lille, ve Francii, v Miláně, v Itálii. Na těchto akcích eh, Jelly i vysvět, vysvětloval principy transparentnosti a nediskriminace a plány na e, zadávání zakázek evropských dodavatelů. Nový dialog mezi železničním sektorem v EU a Japonsku byl zahájen. Proběhly dvě setkání a každý, na každém dialogu byla účast asi stovky zainteresovaných z obou stran. Tento dialog mm, poskytuje dobrou příležitost, jak prohloubit vzájemné chápání, vzájemnou spolupráci a výměnu eh, názorů mezi obojema sektory. Jsem mm, potěšen, že mohu potvrdit, že japonská vláda bude i nadále podporovat tento dialog. Um, NTMs a, NTM a mm, železniční zakázky Japonsko přijímá kroky i před uzavřením jednání EPA FTA. V jiných sektorech to ale je, není stejné. Možné výhody e, nenastanou, dokud nevstoupí v platnost a nebude implementována tato dohoda. Proto jak Japonsko, tak EU musí řešit otevřené otázky, aby dosáhly uzavření této dohody, která je nezbytná pro všechny aktéry. Věřím, že EPA, FTA mm, mm, budou ve prospěch velkého počtu lidí. Nemělo by to řídit zájmy některých aktérů nebo oborů. Musíme Eh, mít na mysli širok eh, dalekosáhlé výhody EPA, eh, e FTA z širšího hlediska. Hlasy z Evropy, občanské společnosti, business komunity a vlády jsou efektivně vyjadřovány v Evropském parlamentu. Japonsko je vděčné za mm, trvalé aktivity a zájem, který projevuje Evropský parlament já věřím, že Japonsko a EU přijmou nutné kroky k uzavření EPA, FTA co nejrychleji. Doufám, že budeme spolupracovat na tomto cíli. Děkuji vám. Thanks a lot, uh, ambassador. Děkujeme, pane velvyslanče. Já myslím, že se snažíme co nejlépe pracovat s vámi ruku v ruce na e, dobré dohodě. Nyní dám slovo našemu stálému zpravodaji a poté stínovým zpravodajům. Pedro, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl přivítat pana velvyslance eh, Katakamiho. Eh, je pro mě vždycky potěšením, když pan velvyslanec může přijít mezi nás. Děkuji zejména za vaše úvahy o probíhajícím vyjednávání. Už dva roky uplynuly od začátku našich eh, obchodních pohovorů a všichni si vzpomínáme, že eh, revize po jednom roce byla pozitivní, ale nyní už tedy eh, probíhají opět diskuze. A pane velvyslanče, Evropská unie předložila nový seznam eh, netarifních překážek, eh, které je potřeba eh, ošetřit v průběhu vyjednávání. Všichni si uvědomujeme, jaké úsilí už do vyjednávání vložila japonská strana. To se ukázalo v hodnocení po jednom roce, ale mě by zajímalo, jak byste se vyjádřil k tomu druhému seznamu netarifních překážek. a k tomu, eh, jak Japonsko vidí tyto problémy a jak by je chtělo řešit. Upřímně řečeno, mě by velice zajímalo, co si Japonsko opravdu myslí o takzvaném pragmatickém přístupu k vyjednávání. Co to přesně znamená? Já rozumím vaší, eh, vašemu vyjádření, že je důležité uzavřít vyjednávání co nejdříve, pokud možno letos. Všichni na tom pracujeme. Ale co to přesně znamená pragmatický přístup, pragmatický pohled? Znamená to, že Japonsko zvažuje pouze nějakou obecnou dohodu, méně ambiciózní, která by se až v pozdějších fázích mohla rozvíjet, pokud jde o regulační otázky. Hrozí tady, že podkopeme poměrně smysluplnou dohodu? Pro naše ekonomiky je velice důležité uzavřít tuto dohodu co nejdříve. Zároveň ale chceme, aby ta dohoda byla dobrá, aby byla vyvážená. A samozřejmě si uvědomujeme, že je potřeba řešit i požadavky japonských partnerů, pokud jde o tarifní překážky. ale otázky přístupu na trh a regulace nebo dokonce i diskriminačního zacházení s evropským průmyslem. To je potřeba řešit ve vyjednáváních. V květnu proběhne velice důležitý summit. Ještě máme dvě příležitosti Eh, uspořádat průběžná kola a potom finální kolo vyjednávání do té doby a myslím si, že, by, že je možné zahájit pozitivní vývoj ještě před summitem, tak abychom měli jasnou představu o tom, že se držíme našeho cíle smysluplné a ambiciozní dohody. Ambiciozní pro obě naše ekonomiky. Dále bych se vás chtěl zeptat, pane velvyslanče, jestli se můžeme spoléhat na závazek Japonska v těchto vyjednáváních, vzhledem k tomu, že víme, že Japonsko se účastní i dalších velice důležitých vyjednávání o TPP. V Evropě si někteří myslí, že TPP je tak složitá a důležitá, že je v agendě Japonska, našich japonských partnerů důležitější než dohoda s Evropou. Byl bych tedy rád, pane velvyslanče, kdybyste potvrdil, že Japonsko dělá vše, co je nutné proto, aby řešila otázky, o kterých vyjednává s Evropou a že má zájem na tom, aby byla uzavřena ambiciozní a smysluplná dohoda s Evropskou unii. Ještě využiju této příležitosti k tomu, abych informoval kolegy, že jsem svolal schůzi monitorovací skupiny eh, INTA Japonsko na příští úterý. Proběhne tam výměna názorů s hlavními japonskými aktéry, včetně zástupce jaderného průmyslu a železničního sektoru a vyslechneme si tedy e, názory japonského průmyslu. Už jsme to učinili stejným způsobem se zástupci evropského průmyslu. Evropský parlament velice pozorně sleduje vyjednávání a ještě jednou děkuji, pane velvyslanče, že jste mezi nás přišel. Děkuji za vaše vyjádření a poznámky a vysvětlení. A e, doufám, že mi odpovíte na mé otázky. Zajímá mě vaše reakce, zajímá mě, do jaké míry můžeme věřit v to, že letos uzavřeme dobrou dohodu. Děkuji a nyní za EPP s novým zpravodajem je pan Valenca. Děkuji, pane předsedo. Pane velvyslanče, jak víte, nesmírně důležitá pro Evropskou unii je ochrana spotřebitele od roku 1989 klademe požadavky na všechny potraviny, e, takže musí, obsah, musí nést jasné číslo šarže a členské státy mají implementovat sankce v případě porušení pravidel. V Japonsku není e, číslo šarže povinné. Je nicméně doporučeno administrativními pokyny Ministerstva pro zdravotnictví, dobré životní podmínky a práci. Podpořila to i Národní daňová agentura v září 2014 ve svém dopisu osmi obchodním asociacím, mezi nimiž je i asociace japonských dovozců vína a alkoholu. Evropští výrobci alkoholu využívají dobrovolně čísla šarže, když vyvážejí své zboží do Japonska. A tento kód eh, hraje důležitou roli v identifikaci potravin potravin, které mohou představovat riziko pro zdraví spotřebitele. Bohužel poměrně hodně e, dovážených alkoholů má vymazané číslo šarže, e, a přitom je k dispozici na trhu. A průmysl považuje za zásadní pro reputaci svých produktů a pro zdraví spotřebitelů, aby byla zavedena a vymáhána přísnější legislativa a je-li to nutné s příslušnými sankcemi. Moje otázka tedy zní, hodlá eh, japonská vláda zvážit zavedení legislativy, která by zajistila vysledovatelnost dovezených produktů eh, tím, že by museli být povinně označeny původními čísly šarže výrobců a, že, a z, z, zákaz dovozu produktů, které mají toto číslo vymazané nebo pozměněné. E, to je poměrně konkrétní otázka. Dále mám ještě obecnou otázku. Vy jste nám e, poskytl seznam svých návrhů a já se ptám, e, plánujete rozšíření tohoto seznamu a pokud ano, co na tom seznamu ještě přibude. Děkuji. Děkuji nyní za ECR. Pan Kamal tady není. Pan Lambsdorff tady také není. Pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také srdečně poděkovat panu velvyslanci za zervodný popis současného stavu, jak si stojí Japonsko k současnému vyjednávání obchodní dohody. Eh, za naši frakci bych rád zdůraznil, eh, že eh, chceme partnerské zacházení na stejné výši a Eh, které zohlední samozřejmě jak zájmy Japonska, ale také 28 členských států Evropské unie, tudíž obyvatel, pro které by toto vyjednávání něco mělo přinést. A to by mělo být výchozím bodem pro hodnocení současného stavu. Hmm, eh, souhlasím s předsedou eh, našeho výboru, že kvalita je důležitější než rychlost. Měli bychom tedy skutečně sledovat náš cíl, kam že to vlastně chceme, eh, jak chceme přispět k hospodářskému rozvoji členských států Japonska. A proto mám čtyři otázky na pana velvyslance a možná také jednu otázku na komisi. Uh, a Petr Čorno jistě přines, eh, také přispěje k naší diskuzi. Eh, za prvé, jak vypadá současný stav vyjednávání, co se týče eh, předpokládaného vyjednávání TTIP Eh, co se týče tedy USA a eh, Japonska a dalších zemí, eh, protože pro rok 2015 na to hledí USA jako na centrální bod, ale s tím souvisí celá řada způsobů hospodářské spolupráce zemí Pacifiku. To bude mít bez pochyby dopad rovněž na bilaterální vyjednávání mezi EU a Japonskem, jakož i potom také EU e a USA k TTIPu. Ale o tom jistě ještě pohovoří předseda. Ta komplexnost, která e, tady existuje, tu bych rád dostal e, lépe vysvětlenou z japonského hlediska. A za druhé, a to s tím souvisí, do jaké míry vidíte reálné možnosti pro spolupráci um, legislativních úprav či aspoň pravidel uh, pro uh, srůstání různých politických, společenských a hospodářských podmínek uh, na obou stranách vyjednávání, tedy jak EU a Japon, tak také Japonska. Jak si myslíte, že by tady mělo být eh, něco jasně definováno? Pane velvyslanče, vy jste řekl, že v průběhu vyjednávání se ukazuje, kde jsou rozdíly. Možná, že by bylo možno, abychom se k tomu dověděli něco specifičtějšího, kde jsou přesně rozdíly v této oblasti. A za třetí mám otázku, do jaké míry Japonsko se účastní jasného přijetí problematiky ISDS Eh, konkrétně také v té dohodě mezi Japonskem a USA. Do jaké míry má Japonsko na tom zájem a kde ze strany Japonska eventuálně existují určité otázky. Tady pomýšlím například na celou oblast úprav finančního trhu. A to by jistě zajímalo obchodní banky. A za čtvrté, můžete nám vylíčit japonský pohled na kapitolu trvalé udržitelnosti nás zajímá zejména jasné, zá, jasná závazná úprava všech sociálních a ekologických standardů. Kde si Japonsko stojí a co to bude znamenat pro následující vyjednávání. A to také otázka na komisi. Možná, že bychom se mohli k tomu také něco dovědět z pohledu komise. Děkuji, pan Borna. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji vám také především, pane velvyslanče, za tuto možnost dnešní diskuse. Mm, já bych na závěr na otázku pana Šolce se ještě jednou zeptal na otázku ISDS. Jak důležité je to pro vás, pane velvyslanče? Jak je stav vyjednávání v této oblasti? Druhý bod Náš postoj je kritický, co se týče negativních seznamů, zejména u oblasti služeb, protože se domníváme, že je obtížné dodatečně regulovat či nově vyjednávat, budeme mít, mít negativní seznamy, <clears throat> zejména co se jedná veřejných služeb. Jak na to hledíte vy? Třetí otázka. Eh, vy jste přiznali Evropské unii, že určité přídavné, přídatné prostředky můžeme mít u potravin, které doposavat byly v Japonsku zakázány vzhledem ke zdravotnímu riziku. Vy jste, tedy pardon, máte v Japonsku velice vysoký standard v tomto ohledu. Co tedy způsobuje, že se v tomto ohledu změnilo vaše stanovisko? Domníváte se, že tímto způsobem na základě dohody volném obchodu i na základě vyjednávání té typu, eh, by mohlo dojít eh, k neustálému snižování standardů. A to je jistě podstatná část bez, otázky bezpečnosti potravin. Děkuji. Děkuji, mám ještě dvě další žádosti o slovo. Je to pan Fisas a ještě jedna další žádost. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám, pane velvyslanče Katakami, za eh, vaše slova. Samozřejmě je nesmírně důležité dospět k dohodě co možná nejdříve, ale především k vyvážené ambiciozní dohody eh, se všemi specifiky a nediskriminačními eh, prostředky, které by umožnily otevření japonského trhu. Dvě věci chci okomentovat. Za prvé se to týče zemědělských produktů. Myslím si, že japonská nabídka eh, postrádá určité ambice. Nejenom co se týče takových produktů, jako je hovězí maso, mléčné výrobky, obilí či rýže, ale také produkty odvozených od těchto. Eh, myslím si, že bychom měli se snažit dospět k výhodám, které získala Austrálie ve, ve nedávné dohodě s Japonskem. A Japonsko také existuje s USA, to by mohlo být eh, případ vína. Pak tady máme další témata a to jsou geografická označení. Domnívám se, že chceme sledovat linii komise a my se tady díváme s velkým zájmem na postoj Eh, který eh, se začíná vyskytovat v tom pacifickém vyjednávání. Ale myslíme si, že japonské normativy mm, eh, znamenají, čili japonské mm, normy znamenají pouze první krok a proto bych já obhajoval zahrnutí doložky do dohody, eh, kde by byla koexistence geografických označení se eh, značkami a označeními z minulosti. A zajímalo by mě, co k tomu pan velvyslanec řekne. Děkuji vám. Děkuji, paní Veling. Reding. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane velvyslanče. Já bych se chtěla zeptat, jaký, jaká je situace v, v, v bilaterálních rozhovorech mezi EU a Japonskem a v dalších vyjednáváních, když se Japonsko účastní, zejména TISA a TPP. Jsou tu nějaké synergie? My se snažíme vyvinout mezinárodní standardy. Snažíte se vyvinout mezinárodní standardy, anebo máte pocit, že ta různá vyjednávání si spíše konkurují? Zajména by mě zajímal váš názor na to, jak probíhá jednání v automobilovém sektoru a také v sektoru telekomunikací. Tam vím, že Japonsko má eh, rámec pro konkurenci podobný tomu eh, jako v EU a potom také elektronický, elektronické obchodování, kde má Japonsko méně konkurenceschopný rámec než Evropská unie. Děkuji a nyní dávám slovo eh, komisi, hlavnímu vyjednavači týmu. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Velice rád eh, eh, poinformuji váš výbor a budu stručný, protože musíme přenechat čas na odpovědi japonskému velvyslanci. Eh, Pan velvyslanec nám připomněl výsledky eh, revize po eh, jednom roce. Já bych chtěl připomenout poslancům, že eh, názory komise a rady znějí tak, že je to dobrá dohoda, že je tam balíček vzájemných výhod u veřejných zakázek na, v železničním sektoru, to je dobrý výsledek, také jsme pokročili u netarifních opatření a také je tam vzájemná výměna E, výhod, ale je tady, hovoříme tady samozřejmě o prvních nabídkách. E, pane předsedo, vy jste připomněl e, závazek nebo návrh premiéra Abeho na dokončení vyjednávání do konce roku 2015. Takže co se stane mezi tím, co se stane do konce letošního roku? Zatím toho ještě chybí hodně. Potřebujeme více u netarifních opatření, jak nám připomněl pan zpravodaj. Potom veřejné zakázky i v jiných oblastech, než, transparent, než je transparentnost u železnice. E, musíme vyjednat přístup na trh nejen u železnic, ale i jinde. Dále se musíme ještě věnovat clům a ta první nabídka, kterou, o které jednáme, je 80% našich cel, ale to je velice dobrá nabídka, ale určitě je ještě velmi daleko k výsledku, který bychom si přáli. Ohledně služeb proběhla velice dobrá diskuze. EU i Japonsko jsou tradičně velice otevřené a ofenzivní v těchto otázkách, ale ještě tu zbývá celá řada otázek, zejména pokud jde o zvláštní pozici japonské pošty pokud jde o investice, je to taková zvláštní situace, že Japonsko nemá žádnou zjevnou překážku pro zahraniční investory, ale přitom míra zahraničních investic je velmi nízká, což dělá starosti japonské vládě. Několik premiérů po sobě vytyčilo cíle, které by měly zvýšit podíl zahraničních investic v japonské ekonomice. Pracujeme s japonskými kolegy eh, na, eh, na tom, zda můžeme podpořit Japonsko v otázce řízení společností. To jsou ty nejdůležitější otázky. Je toho samozřejmě mnohem víc, jak se sluší a patří na dohodu mezi nejrozvinutějšími ekonomikami světa ale eh, pane předsedo, eh, japonská dohoda s Austrálií tu byla zmíněna. My tady máme jednu obavu a sice, že i když ta vyjednávání pokračují paralelně a s dobrými úmysly na obou stranách, může tu dojít k určitému konfliktu modelů. Nezapomínejme, že evropský model eh, dohody s Japonskem je lepší verzí dohody s Koreou a Kanadou, eh, které jsou sami o sobě velmi eh, ambiciozní a vhodné do 21. století. Eh, pokud japonským modelem je jejich dohoda s Austrálií nebo Švýcarskem, což neříkám, že je, ale pokud ano, tak máme problém, protože tyto dohody jsou mnohem méně ambiciozní než naše dohody s Koreou a Kanadou. Eh, Řada poslanců také zmínila TPP. Podle našeho názoru, až bude dohoda TPP dokončena, pomůže to, pokud to zvýší celkové standardy liberalizace obchodu v azijském a pacifickém regionu. To bude dobré pro všechny, včetně Evropy. A budeme na tom moci dále stavět. Nevíme ale, eh, kde, ne, nevíme, jak bude TPP dopadat, do, dopad, jak dopadne TPP a kdy bude uzavřena. Eh, každopádně eh, si myslím, že můžeme důvěřovat japonské administrativě, že a že konečně, pokud jde o otázku termínů, komise se domnívá, že by to mělo doběhnout v roce 2015 z těch důvodů, které nastínil pan velvyslanec eh, Katakami. A můj názor hlavního vyjednavače zní, že je to možné, ale nepůjde to bez eh, značného úsilí. Komise eh, je plně zavázána tomuto termínu. Pokud to půjde, tak eh, to, eh, tak to stihneme. Ale abych citoval vás, pane předsedo, jde nám spíše o obsah než o rychlost vyjednávání. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo panu velvyslanci. Děkuji, pane předsedo, děkuji za komentáře. Já se pokusím odpovědět co se týče toho zmíněného seznamu, tak před osmým um, kolem jednání byl prezentován druhý seznam NTM, kde jsou různé technické podrobnosti a údaje. Bylo to ve velice konstruktivní jednání. Jak eh, bude probíhat další krok, to není na mě, ale bude se to řešit v příštím dalším jednání. Pra, informace o pragmatickém přístupu versus ambiciozní na vysoké úrovni. Když eh, mluvíme o pragmatickém přístupu, tak otázka byla o, se, se týkala GI, jak eh, víte, my máme systém um, ochranných známek, který je jiný než v EU, ale snažíme se e, přizpůsobit pragmaticky, kreativně, aby to mm, splňovalo zájem EU. V tom jsme pragmatičtí. Jak bylo řečeno, my usilujeme o dosažení ambiciozních cílů na vysoké úrovni, které by odpovídaly FTA 21. století. E, někteří říkají, že stanovením cíle do konce roku 2015 Japonsko chce snížit standardy, ale není tomu tak. My máme ambiciozní cíl na vysoké úrovni. Současně se domníváme, že je lepší, abychom měli politické cíle, aby oba vyjednávací týmy mohly uh, Mm, toho cíle dosáhnout bezodkladně. Um, vzhledem k tý, typy eh, mm, jsem slyšel, než jsem sem přišel, slyšel jsem řadu nás, názorů, že Japonsko může, eh, že na to klást větší důraz, ale není tomu tak Japonsko klade eh, stejný důraz na ty TPP eh, jako na EPA a FTA. V kontextu TPP hlavní vyjedna, setkání hlavních vyjednavačů skončilo 15.3. na Havaji. Je to obtížné, stále pokračují v jednání, je to synergie, jsou tam různé aspekty, které musíme brát v úvahu ale pokud TPP bude pokračovat, tak to bude mít dobrý dopad na EPA e, e Japonsko EU. Poslední odpověď e, identifikačním systému, který tady, o kterém se tady mluvilo. Co se týče TPP, to jsem, myslím, odpověděl. Druhá otázka, regulační spolupráce, ano. My klademe velký důraz na regulační spolupráce v rámci eh, ta eh, uvažujeme o to, jak snížit mm, nezamýšlené bariéry, regulační bariéry. Eh, vedle ehm, ehm, jednání EPA EFTA Měli jsme jednání o komise o společném dokumentu prosazování regulační spolupráce. To je nová, ob, nových, nových oblastech, jako se robotika v autech, kde vytváříme bezpečnostní ekologické standardy. Je lepší spolupracovat, protože v EU je sofistikovaná společnost, kde se klade důraz na bezpečnost. To je tedy můj komentář k regulační otázkám. Je zde ano, to je velice horké téma tady, ale náš postoj je, že to lze požadovat za poslední útočiště pro eh, investory. A proto může vést prosazování, k podpoře investic. Japonsko má klauzuly v eh, eh, ISDS v každé Eh, investiční dohodě s dalšími zeměmi. Současně jsme si plně vědomi, že je důležité eh, zabránit zneužívání tohoto ehm, mm, nástroje a zajistit rovnováhu mezi zájmy státu a investora. Chápeme jednání o ISDS probíhají v EU v tomto výboru především. Takže naše naděje je, že na tomto základě můžeme ve vhodnou formou definovat ISDS v, e, v EPAFTA Japonsko-EU. To je náš postoj. Co se týče udržitelnosti, sociální aspekty, životní prostředí, ano, my mluvíme o obchodu, udržitelném rozvoji, o dialogu s občanskou společností. Současně musím být upřímný, že tento prvek je pro nás nový. Japonsko eh, není negativní ani eh, nechce váhat s jednáním o těchto věcech, skutečně se tím zabýváme a chceme produktivní diskusy, chápeme význam toho dialogu s občanskou společností, také máme jednání s ESC a dalšími organizacemi. Negativní seznam, ta otázka eh, padla, obecně mohu říci jenom, že my jsme vedle pozitivních seznamů je to spíš um, libe, jsem, jsem tedy na liberální, stávám liberální stanovisko, ale to na, závisí to na tom jednání. Bezpečnost potravin standardy, to je samozřejmě jedna z nejcitlivějších otázek v Japonsku a my nikdy nebudeme snižovat standardy bezpečnosti potravin. Nemám problém s EU, protože i v EU jsou vysoké standardy. Některé MTM, kter, o kterých jsme mluvili prvním roce. Chci zmínit například ehm, ta aditiva, potravinářská aditiva, eh, kde zaostáváme v označování ze 44 položek již bylo 40 označeno a na, na zbytku spolupracujeme s EU. Zemědělské produkty, ehm, tarify, tak, eh, japonská ne, nabídka není dost ambiciozní, nemůžu mluvit o stávajících jednáních, ale chci říci, že základní e, postoj Japonska e, vzhledem k citlivosti obchodu s některými produkty, tak Japonsko bude předkládat všechny produkty k jednání o liberalizaci obchodu a v těchto jednáních e, bude usilovat o ekonomické partnerství, takže to uprostřed jednání se k tomu nemohu vyjádřit, ale to je základní postoj a budeme jednat s EU. GI, o tom jsem již mluvil. Um, my máme tedy systém ochranných zámek, současně máme ehm, současně klademe důraz na zemědělské produkty, mm, ehm, klademe důraz na ochranu některých zemědělských produktů. Velice Mm, konstruktivně pracujeme na hledání pragmatické cesty mm, řešení, která by uspokojila obě strany. TPP, eh, o tom jsem již mluvil, automobily, bylový průmysl, telekomunikace, e-commerce, automobilový průmysl, to se, o tom se mluví v NTM, přijímání mezinárodních standardů, o tom jsem mluvil. 46 standardů eh, a z toho 37 se již vyřešilo. Mm, pokračujeme v práci. Nevidím velký problém v Telekom a e-commerce, mm, protože tam jsou vysoké sofistikované standardy na obou stranách. Pak tady padla zmínka um, identifikační, identifikační čísla, dávko identifikační eh, čísla. Na tom pracujeme. Sledovatelnost v Japonsku. To nebudu podrobně vysvětlovat, to by bylo příliš technické, ale máme systém tedy k sledovatelnosti pak máme různé názory na eh, to identifikační číslo dávek, eh, mm, na, my o tom, na tom úzce spolupracujeme s evropskými producenty, kde se to tedy děje, v Japonsku nebo jinde a eh, budu vás přímo kontaktovat, je to trošičku technické. Uh, Doufám, že jsem zodpověděl, eh, jestli ne na všechno, tak alespoň na většinu otázek. Děkuji. Děkuji, pane velvyslanče. A nyní eh, dám slovo zpravodaj, zase k tomu chce vyjádřit a uzavřít tuto debatu. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já vítám vysvětlení, které nám poskytl pan velvyslanec. A chtěl bych zdůraznit, že chceme pozitivní dohodu, která by byla smysluplná a ambiciozní. A doufáme, že to bude možné. A těšíme se na e, příští kolo vyjednávání, které budeme sledovat v monitorovací skupině a doufám, že uspějeme. Takže ještě jednou e, děkuji za příspěvek pana velvyslance z dnešního rána. Děkuji. Tím jsme se dostali na konec tohoto bodu, pořadu jednání, bodu 3. A dalším bodem je bod 4. A sice eh, diskuze o usnesení o TTIPu. Jak si vzpomínáte, tak proběhla první výměna názorů o mém návrhu zprávy já jsem zpravodajem pro TTIP. Debata proběhla na, na poslední schůzi výboru INTA. A dnes máme v podstatě den TTIPu, eh, jak víte. Odpoledne se bude konat diskuze s komisařkou Malmström a poté slyšení o dohodě TTIP. té poslední debatě, která mezi námi proběhla, eh, jsme si vyměňovali názory také se stínovými zpravodaji. A ne všechny žádosti o slovo eh, mohly tehdy být vyslyšeny. A proto jsme se rozhodli, že uspořádáme druhou výměnu názorů dnes, kdy máme spoustu času, máme hodinu a půl na to, abychom pokračovali v diskuzi. Na minulé schůzi jsem, myslím, velice podrobně představil svou zprávu a jak už jsem říkal, stínoví zpravodajové měli možnost přidat k ní své připomínky. Proto se teď nebudu opakovat, nebudu říkat to též jako minule. A nebudu, nebudu už plítvat časem mluvením a budu raději poslouchat vaše připomínky. Jak jsme slíbili minule, Budeme pokračovat podle seznamu řečníků. A potom může proběhnout otevřená diskuze v našem výboru. Takže podle seznamu řečníků z minula. Ten tu není. Není, není. Paní Arena. Euh, Děkuji vám, pane předsedo. Je jasné zahájit debatu po několika týdnech jaksi rozdělení, ale domnívám se, že téma TTIP zůstane jistě v našem programu ještě drahnou dobu. Co se týče návrhu, který jste předložil, domnívám se, že je velice zajímavý protože mm, opakuje body, které jsou konstruktivní v souvislosti s vyjednáváním. Je to zpráva vyvážená, jistě. A moje kolegyně Žid během svého příspěvku na minulém zasedání prezentovala určitou skupinu pozměňovacích návrhů, eh, kterou by ráda naše politická skupina přispěla eh, k modifikaci zprávy. Naše skupina je samozřejmě velice citlivá, co se týče veřejných služeb. Hovařilo se o otázkách pozitivních a negativních seznamů. Existence negativních seznamů nám stále ještě způsobuje problémy během vyjednávání, zejména v souvislosti s ochranou veřejných služeb a tady bychom samozřejmě rádi předložili své návrhy. Co se týče JSDS, to bude stále otázka, proč naše skupina vždy bude zasahovat eh, formou pozměňovacích návrhů. A jsou tady také další body, eh, které budou diskutovány mm, z vašeho návrhu ale v, rám, v duchu takovém, že postoj naší politické skupiny je konstruktivní co do budoucnosti těchto vyjednávání. Důležité je, aby komise si vyslechla názory parlamentu. My bychom nechtěli během tohoto vyjednávání přimět k tomu, aby se protahovala. Evropský parlament eh, chce, aby se věci ubíraly dobrým směrem, říci ano, eh, či ne, ale dodat také celou řadu podnětů. My chceme využít čas, který máme k dispozici tady v parlamentu, abychom mohli, na, abychom mohli komisi i vyjednávačům vyslat naše signály, aby konečně mohlo dojít ke konstruktivní, pozitivní eh, debatě vyjednávání a snad také k akceptanci té dohody s USA. Děkuji. Merci. Eh, next. Děkuji. Další řečník tu není. Florenca tu není. Paní Cikau? No, pan Cikau. Chcete hovořit? Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem chtěl eh, zdůraznit, že tady máme dobrou výchozí bázi a to je váš návrh, ale jak už tady zaznělo ze strany více kolegů, je třeba tento návrh především ještě trochu doplnit. Já se omezím na body, které z části jsou spíše technické a nikoli v politické povahy. Z politic, co se politického směru týče, tady se domnívám, že jsme si eh, většinou zajedno v tom, že mm, chceme zdůrazňovat, co Evropská unie, a to už dnes bylo zdůrazněno, že náš systém eh, společně s USA mm, má velký význam. Ve zprávě samotné se praví v bodu odůvodnění A k pro reindustrializaci Evropské unie a k posílení průmyslového sektoru v Evropě. Tady podle mého názoru chybí odkaz na sektor služeb. Později se stále hovoří jenom o malém a středně, o malých a středně velkých průmyslích, průmysl, průmysl, o podnicích, pardon, o řemeslných podnicích, ale chybí tu ty služby. A v na, na následující stránce 6.12 tady chybí bod odůvodnění k zemědělství. Podle mého názoru je to nesmírně důležitá součást vyjednávání o TTIPu. Apelujeme na komisi, aby vedla vyjednávání takovým způsobem, aby se umožnil přístup na americký trh a tady je třeba odstranit zejména tu překážku v oblasti zemědělství. A co se týče ujištění, že rozdíly v otvírání trhu o veřejných zakázek by měly být otevřeny, to je podle mého názoru nesmírně důležité. Je třeba toto skutečně zaručit. A sice, aby evropské podniky měly lepší přístup k výběrovým řízením v USA E, a myslím si, že e, tady už existuje pozitivní příklad. Já bych se chtěl tedy omezit na, pouze na tyto aspekty, e, ale souhrně bych přece jenom ještě rád řekl, že ISDS a i japonský velvyslanec jasně dnes řekl, že globální systém Hmm, se sotva bude ubírat správným směrem, když se bude nahlížet na ISDS jako na něco, co způsobuje obavy. To je něco, co posiluje a zvyšuje právní ochranu investorů v systému, kteří velice často uh, E, vlastně se chtějí řídit podle vlastních právních systémů a tady nejde o to, že přednost by měly mít vnitrostátní normy, ale připouštějí se potom také normy, které jsou diskriminační e, proti přístupu jiných k trhu se všemi zárukami. Uh, Děkuji, paní Sarnes tady není. Pan Průst tady není. Pan Fjellner. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také za vaši zprávu. Já si myslím, že z mnoha ohledů je to velice dobrá zpráva. Nejdůležitější část eh, našeho současného úsilí je, abychom se nesnažili vytyčovat nové eh, červené linie. My už jsme eh, vypracovali zprávu, už jsme vyslovili pozici parlamentu, máme mandát od rady A my nemůžeme vytvářet ne druhý, ale už třetí mandát touto zprávou. Proto je důležité, abychom nevytyčovali žádné nové linie. Mě by zajímalo, jak bychom reagovali my, kdyby americký eh, kongres uprostřed vyjednávání začal uvažovat o tom, že teď chce posunout někam cílovou čáru a eh, vyjmout věci, které už jsme řekli, že zahrneme, nebo naopak. Značná část debaty v tomto vyjednávání se točí řešení sporu mezi investorem a státem, ISDS. A já vím, že o tom budeme diskutovat ještě dlouho dneska, ale musím říct, že to je jeden z bodů, u kterých si myslím, že zpráva pana předsedy eh, jde trošku špatným směrem, když říká, že v praxi to není potřeba. Když dovolíte, tak já bych místo toho já bych místo vás citoval eh, jiného německého sociálního demokrata, pana Gabriela, který říkal správněji eh, o eh, e ISDS, že potřebujeme ochranu investic pro nové generace a vnímá toto jako příležitost, jako šanci pro Evropu, aby nastavila globální standardy pro ochranu investic. A já, teď pozorně poslouchejte, já to neříkám často. Myslím si, že bychom měli poslechnout tohoto německého sociálního demokrata, protože eh, řekl velice důležitou věc. Já jsem si se zájmem přečetl eh, dokument o pozici sociálně demokratické frakce k tématu ISDS a podle mě byl velice zajímavý. Pokusil jsem se pochopit, jaká je pozice eh, frakce SD Eh, já eh, tady jsem žádný detektiv a nerozumím tam všemu, ale pokud tomu rozumím správně, tak říkáte tam, že nechcete ISDS, ale pak uvádíte mnoho dobrých způsobů, jak ISDS zreformovat. A já to chápu tak, že pokud by se zreformoval, tak byste se s ISDS dokázali smířit. Eh, to je podle mě moudrá pozice a doufám, že se jí budete řídit. Zároveň si ale myslím, že příliš mnoho eh, té zprávy a příliš mnoho debat v tomto výboru se týká toho, jak mají fungovat soudy, nebo jestli vůbec máme mít soudy. Místo toho, abychom diskutovali o obsahu, o eh, relevantních aspektech eh, ochrany investic. Jaké typy investic mají podle nás soudy chránit a jaké nemají chránit? My, jakožto zákonodárci, bychom se totiž podle mě měli soustředit spíš na zákony než na soudy. A o to se pokusím právě já ve svých pozměňovacích návrzích. Například, co je spravedlivé a rovné zacházení? Jak bude definováno? Jak ho chceme definovat my? Nebo přímé vyvlastnění? Co je nepřímé vyvlastnění? Co považujeme my za nepřímé? Potřebujeme různé úrovně ochrany pro různé typy investic. Já si myslím, že bychom se dokázali shodnout na těchto důležitých obsahových otázkách ochrany investic, pokud bychom se přesunuli, nebo pokud bychom nechali za sebou tu debatu o tom, jestli chceme nebo nechceme soudy. Jediným bodem této zprávy, kde já vidím pokus o diskuzi o obsahových eh, záležitostech je bohužel bod, se kterým zrovna nesouhlasím. Tam píšete, že nechcete, že, že chcete ochranu pouze u eh, post eh, post-establishmentových investic. Já doufám, že to není názor celého výboru. Já si ani nejsem jistý, jestli je to názor celý, celé sociálně demokratické frakce, protože pokud ano, tak pak by v podstatě bylo v pořádku diskriminovat. Uh, abychom mohli říct, my ale povolujeme investice jenom od amerických firm, což je v pořádku, protože vy jste to ještě nezavedli. Vy jste ještě nikdy to zavést nemohli, pokud máte uh, ustanovení, že pouze po uh, eh, zřízení, po založení je, je ochrana. Eh, něco takového nevidím ani v mandátu. Druhá důležitá oblast, která je zajímavá, jsou služby. O tom už hovořila i paní Arena. Podle mě nejdůležitější není, eh, jestli bude seznam pozitivní nebo negativní. Důležité je, aby to bylo jaksi odolné vůči změnám v budoucnosti, aby to nevylučovalo nové služby, protože tento sektor, zejména v digitální sféře, eh, určitě zrodí služby, které si zatím dnes neumíme ani představit. Takže když vytvoříme pozitivní seznam a řekneme pouze tohle pokryjeme, tak ten seznam velice brzy zastará, protože vzniknou nové služby, které logicky pokryty nebudou. Bohužel jsme příliš mnoho eh, času při debatách o TTIPu strávili obavami na tím, nad čem se vlastně s Američany dohodneme. Měli bychom uvažovat o tom, na čem se chceme dohodnout. A e, měli bychom zatlačit na komisi tam, kde se domníváme, že nečiníme příliš velké pokroky. A to je u mě zejména otázka digitálních ekosystémů, toků dat a tak dále. To totiž je zásadní nejen pro internetovou ekonomiku, digitální služby a tak dále, ale i pro normální ekonomiku, pro průmyslové podniky. Tady si myslím, že by bylo špatně říkat, že se nemůžeme k ničemu zavazovat, dokud nebudeme mít platnou legislativu o ochraně osobních údajů. Vždycky máme nějakou legislativu, která teprve probíhá. Ve všech oblastech. A neměli bychom e, oslabovat naše ambice a říkat, že se k ničemu nezavážeme, protože legislativní proces ještě běží. Tím si sami svážeme ruce a v podstatě nebude pro nás možné dosáhnout ničeho ambiciozního. A to také se pokusím změnit pozměňovacími návrhy. Děkuji vám. Děkuji a teď začneme novým seznamem pan Valenca. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych vám pogratuloval k vaší skvělé zprávě. Toto bude jedna z našich posledních intervencí, takže budu stručný. Já uh, oceňuji začlenění uh, Eh, domů týkající se mm, portu zemního plynu a ropy a myslím do EU, z USA do EU, myslím, že eh, bychom měli podat pozměňovací návrh, který by otevřel dvě věci. Za prvé, jednak se domnívám, že musíme posílit tu formulaci, aby bylo jasné, že americké odmítnutí eliminovat všechna omezení exportu ropy a plynu z eh, USA nám mm, jaksi mm, stíží přijetí této dohody. Druhý bod, dokud tyto exporty nebudou uvolněny a nebo vedou k, e, k exportu amerických karbohydrátů, tak myslím, že náš energetický sektor by měl být chráněn dlouhými obdobími, e, které začnou, až když americká ropa a plyn začne přitékat do Evropské unie. Ještě jedna věc, maličku mobility. Správné mm, formulace tady chybí. Mobilita je, má velký význam, eh, vízové eh, usnadnění poskytovatelů služeb a z Evropy. To je jedna z velkých výhod dohody TTIP. Tady podám další pozměňovací návrh v tomto smyslu. Děkuji. Děkuji, pan Děkuji, Bernte. Skutečně nebudeme tady opakovat argumenty, které tady již zazněly v první části naší diskuse. Pouze několik bodů. Co se týče spolupráce v oblasti právních úprav, Jistě je dobré říci, do jaké míry bude nutno posílit hodnocení dopadu na spotřebitele a na ochranu životního prostředí. Také to znamená připomenout veškeré odpovědnosti, protože to už je obsaženo v příslušné evropské směrnici, tato hodnocení. Domnívám se, že by každopádně bylo důležité, protože tento, toto téma se stává tématem veřejných diskusí podívat se na to, jaký, jakou budou, jaké budou možné dopady, nevím, jak bys to měl vyjádřit, cheer effect, nevím, jak bych to měl říct si francouzsky, trošku ochlazení procesu vnitrostátní legislativy na evropské úrovni, protože s tímto procesem bychom více, mm, vnesli více jasnosti do toho vyjednávání regulatorního mezi USA a Evropou, eh, co se týče ISDS a eh, až bude ISDS zahájeno a to, co bude předtím čili určité normy, určitá pravidla toho, co bude předtím, abychom usnadnili investice a abychom eh, také posílili naší kapacitu rozhodování. Ta kapacita toho či efektu znamená, jaký dopad to může mít. Druhý bod se týká finančních služeb. Bohužel eh, v, tomto, v té transatlantické dohodě není nic vyjádřeno, co se týče super supervize či spolupráce mezi evropským a severoamerickým dohledem, aby se zabránilo katastrofě roku 2008. A ta myšlenka konvergence pravidel mm, by možná znamenalo posílení pravidel a zamezení risku koncentrace aktérů a nižší rozdílnosti finančních systémů na obou stranách, aby tady nedošlo k roztříště, k oslabenosti naší zranitelnosti. Všichni experti na to poukazují v roce dva, zatím ve finančním světě nebyly vyvozeny důsledky z té katastrofy v roce 2008 a my se musíme snažit zmírnit zranitelnost tohoto systému. Co se týče ISDS, postoj zpravodaje je zcela jistě postoj budoucnosti. Ehm, podívejte se, jak se věci vyvinuly v USA, eh, včetně USA, včetně kongresu, Eh, slyšíme slova a stále více právníků říká, do jaké míry systém ISDS je eh, nedobrým systémem neodpovídající našim potřebám zde. Eh, Pak, když jste se vyslechli instituty, jako například Institut Kato, který není zrovna příliš pokrokový. Evropská rada eh, pro zahraniční vztahy, instituty evropské, eh, všechna výzkumná centra, eh, kromě celé spousty ekonomistů, právníků, zaměstnanců, občanů, kteří se k tomu vyjadřují, spochybňují toto ustanovení o ISDL. A já to neudělám jako Fielner, abych tady nějakým způsobem přeháněl, takže bych řekl, že postoj socialistů k ISDS je takový takový, ale myslím si, že zajímavý postoj je postoj k digitální ekonomice, k digitálnímu hospodářství. Když se podíváme na perverzitu systému ISDS, co je dnes digitál, vlastní trh. Máme tady 80% Američanů, 20% Evropanů a to se týká zejména regulací, které jsou před námi. A tato regulace se bude muset neustále vyvíjet. Kdo si před pěti lety mohl představit, že Německo bude mít problém s platformou Uber. To, toto téma vůbec neexistovalo. Čili je dobré si ujasnit a musíme si uvědomit, že Eh, podniky digitálního hospodářství se staví proti ISDL s veškerou silou, eh, protože s veškerou právní úpravou, která bude muset, eh, muset přijít v budoucnosti, bude jenom brzdit rozvoj digitálního hospodářství, ať už se to týká zdaňování či ochrany osobních údajů. Digitální hospodářství musí být prioritou, která by byla totálně zablokována ISDS. Děkuji. Děkuji, pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci říci, že jsem pro, že velice podporuji typ, že to je pro nás dobrá příležitost, že bychom měli uh, dělat všechno pro to, aby k tomu došlo. My chceme hlavně ale konkurenceschopnou Evropu. Pokud nevyjednáme TTIP, který by eh, nás uh, zvýhodnil eh, v celosvětovém obchodě. Já souhlasím s tím, co řekl kolega, především za těch nových červených linií. Přesto jsou určité červené linie, které jsou nutné. Například zemědělství my eh, musíme prosazovat určité věci. Zemědělství e, jsou červené linie, jsou věci, které prostě jsou v Evropě zakázané. A toto by byla jasné indikace, k čemu jsme ochotní a k čemu ne. Ale v širším slova smyslu um, to pravda. Digitální oblast, to se mění každým dnem. O tom je inovace je o tom. Co se týče budoucí mm, jaksi dohody, která bude mm, možná fungovat i v budoucnu, tak to je zásadní. My můžeme být velkými inovátory ve svět, eh, v budoucnu a to nechceme ohrozit. ISDS je určité eh, téma pro všechny strany. Jsou tady určité obavy zástupců odborů z mé zemi. Tyto jejich obavy je třeba zohlednit. Současně vývoj Singapuru dohody se Singapurem a SITA ukazují, jak je možné SDS eh, rozvíjet a zajistit jeho fungování. Takto bychom, tímto směrem bychom měli jít, spíše než říkat, že prostě ISDS nechceme. Myslím, že tady bylo odvedeno hodně dobré práce, že děláme pokroky, ale neměli bychom se obávat, protože nakonec se o tom bude hlasovat, buď to bude ano nebo ne. Takže buďme otevření, diskutujme věci a nakonec se musíme rozhodnout. Děkuji. Děkuji vám, paní Veny. Pane předsedo, já vám chci poděkovat jako Zpravodaj za velice důležitou zprávu této komplexní zprávě. Já e, zmíním jenom několik bodů, e, kterým překládám velký význam. První se týká služeb, kde myslím, že tu zprávu je možné výrazně zlepšit. Telekoms, um, telekom v oblasti přístupu na trh, kde eh, mm, bychom měli zdůraznit potřebu zvýšit přístup mm, evropských dodavatelů na americké telekomunikační sítě, které jsou velmi prohibitivní, to všichni vědí. E-commerce v širším slova smyslu. Myslím, že bychom měli jasně říci, že naše stávající a budoucí standardy ochrany dat budou muset být respektovány a že e, není možné um, um, Mm, směřovat s jinými, nebo eh, dokud některé konkrétní věci v USA a v Evropě nebudou vyřešeny. Dále již bylo eh, řečeno, že TTIP by neměl bránit eh, Evropě v rozvoji digitální, své vlastní digitální ekonomiky, ale současně by nám měl umožnit rozvíjet transatlantický, transatlantickou společnou digitální ekonomiku. A TTIP musí usilovat o reciproční přístup a mm, rovné podmínky, takže tam je spousta práce. Vím, že už jsme diskutovali o ISDS, e, budeme o tom jednat dál. Já osobně se domnívám, že pane zpravodaj, že vaše zpráva jde příliš daleko, protože Mm, potřebujeme mechanismus, který zajistí ochranu investic. Nemyslím, že to může být eh, řešení eh, sporů mezi jednotlivými státy. To by potenciálně vedlo k obchodním válkám a na porušení demokraticky schválené legislativy. Nemyslím si ani, že současný mechanismus je vhodný, protože není v souladu se základními justičními principy nezávislosti, nestranosti soudců, což jsou hlavní principy v naší, naší společnosti. Konsistentnost, předvídatelnost rozhodnutí. My bychom měli velice pečlivě mm, posoudit reformu Um, systému, která je již v bilaterálních dohodách, v dohodě, které je v dohodě CITA, eh, zda to bude stačit, to je otázka. Nejenom, že musíme řešit problém bilaterálně s USA, my potřebujeme také vyřešit problém 14 tisíc bilaterálních no, no, na stole. Proto mm, podporuji eh, Mezinárodní investiční radu se soudci, kteří budou eh, placeni z veřejných prostředků a budou aplikovat mm, mezinárodní pravidla. Nebudu to dále rozvíjet, ale to by mohla být cesta, jak tedy pro mnoho politických frakcí, jak se dohodnout na společném řešení. Dovolte, abych na závěr řekla s ohledem na nedávný vývoj v Evropě mm, v oblasti TTIP, tak věřím, že zprávu potřebujeme, že musíme jasně definovat doporučení parlamentu a chci vyzvat kolegy, aby pracovali na kompromisu, protože v situaci, v jaké jsme, potřebujeme jasnou pozici společnou, eh, protože když um, když eh, to mm, Eh, ta dohoda bude dobře eh, dohodnuta, tak bude ve prospěch spotřebitelům. Děkuji, pan Styr. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych přešel do své mateřštiny, do chorvatštiny. Pridružit kolegama i zachválit. Já bych se chtěl připojit eh, ke kolegům a poděkovat vám za veškeré snahy a práci, kterou jste vykonal na této zprávě. Osobně bych si také mm, přál poděkovat za výbornou spolupráci s komis, pardon, s výborem pro rozvoj, která ve velkou většinou hlasovala za a rád bych řekl, že ve závěrečné znění se podtrhují možnosti, které tato dohoda TTIP otevře právě pro trvale udržitelný rozvoj. Ale to, co bych tady rád eh, řekl, je okomentovat mechanismus úprav a sice s perspektivou někoho, který přichází z nového členského státu, a sice z Chorvatska. Domnívám, tedy pomýšlím na takový mechanismus, který by byl nad rámec vnitrostátních úprav, že by to bylo jistě pozitivní konkrétně pro mou zemi, protože by to posílilo vnímání evropských úprav pro zahraniční investory takovým způsobem, aby byly stejné ve malém členském státě, jakož i ve velkém starém členském státě. To je možná jenom taková parciální poznámka, ale domnívám se, že do současné doby se o tom nehovořilo. Je to jistě důležitý aspekt, který je třeba zohlednit. E, domnívat se, že bychom takový mechanismus nepotřebovali, to by bylo velice nedobré a mělo by to neblahé podmínky pro všechny členské státy EU. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Problém, když člověk hovoří pozdě, znamená, že všechno již tady zaznělo, takže promiňte také, že jsem, a omlouvám se zároveň, že jsem přišla o pár minut později. Už jsme měli před několika týdny možnost hovořit o vašem návrhu a proto mm, tato dnešní diskuse je, dejme tomu, určitá aktualizace eh, právě, která před námi leží ehm, to tedy znamená, aby z vašeho návrhu, ze všech názorů, které přišly a přichází a ze všech pozměňovacích návrhů, které dorazí a které již dorazily, jak jste slyšel, udělali něco konzistentního. Eh, za prvé musím říct, že já si nejsem tak zcela jistá, zda v tomto okamžiku bychom měli tak naléhavě vypracovat nějakou zprávu, zda ji vůbec po potřebujeme, eh, protože Samozřejmě potřebujeme zprávu, kterou odhlasuje velká většina, ale když tuto zprávu nebudeme mít, ale stejně tady panuje obecný konsensus, že nebudeme moci dát Eh, mandát, to nám ani nepřísluší, tak to není zas tak důležité, jako kdybychom žádnou zprávu neměli. Ale dobré by bylo mít takový konzistentní dokument, eh, za který se bude moci postavit co možná největší většina poslanců. A k tomu první poznámka, první připomínka, eh, kterou už jsem stejným způsobem přednesla na poslední, na minulé diskusi. Když si to čtu, tak se občas musím tedy pousmát a ušklíbnout. Mám totiž pocit, že se nejedná o obchod, ale že se jedná o potvrzení našich norem, které vůbec nejsou spochybňovány. E, Pakliže toto je obecný konsenzus, no tak přeci je to takové, že máme standardy a že si za nimi stojíme a že máme evropský model, tak jak to řekl již kolega Žado, i když máme různý názor na důsledky tohoto evropského modelu a dopady. No, stále mám pocit, lépe řečeno jsem přesvědčena o tom, že lecos ve věci ne bezpodmínečně vidíme jinak, ale vyjadřujeme to jinak, ale mohli bychom to vyjádřit pozitivněji, domnívám se. Co se týče vaší zprávy, která se stane společnou poslaneckou zprávou, by neměla vzniknout na americké straně, že někteří to vůbec nechtějí, že diskutují, ale vlastně jsou proti. Eh, toto bylo něco obecného, ale všichni víme, že tady je určitý emocionální a psychologický moment, které hrajou svou roli. Ta teď konkrétněji. Od teď už nebudu používat slovo ISDS. I když se domnívám, že ochrana investorů v revidované formě za jiných okolností by byla naléhavě nutná a že jako parlament bychom mohli spolupracovat na tom, abychom ukazovali na to, kde my vidíme možnosti. Dnes odpoledne budeme hovořit s paní komisařkou a Jistě budeme mít eh, během eh, času mm, možnosti si vytvářet náš názor. Eh, možná, že tady bude jeden, možná, že tu bude více modelů, ale v té formě, jak se to doposud říkalo, ne, v revidované formě vlastně co do zásady ano. A to tady musíme tedy být konkrétnější. Za druhé, služby. Myslím si, že už to tady zaznělo. Nejsem si tak jistá, že bychom měli zvolit jiný přístup a postup než k sitě. Já jsem pro negativní seznamy a mohu vám říct si proč. Celá řada toho, o čem diskutujeme, spočívá na současném stavu 2015 anebo na situaci, kterou známe, s níž jsme vyrostli rozuměj tedy eh, hospodářství, ekonomika, která už tady existuje, ale to, co chceme, je přeci vytvářet něco pro budoucnost, pro příští období, které v zásadě mm, nám přinese užitek až ve střednědobé perspektivě a eh, rychlost změn v průmyslu a hospodářství mm, Tady například v Německu vůbec není zohledněno. A my musíme se na to dívat z perspektivního hlediska budoucnosti, protože eh, když tady budeme hovořit o tom, co je, tak, na, tak absolutně nebudeme zohledňovat mm, to, co za 10, za 20 let už se vůbec nebude moci stát, takže já si myslím, že bychom se měli orientovat na situ. Potřebujeme závazná pravidla pro trvale udržitelný rozvoj. I když já si nejsem tak jistá, zda bychom se měli pokusit nutit USA k tomu, aby ratifikovali nějaké mezinárodní dohody. Eh, eh, důležité přece je, abychom my si zachovali to, co už máme v setě. Když tedy chceme, aby náš systém byl respektován. Domnívám se, že to patří ke vzájemnosti, abychom taky řekli hoši. Vy v USA můžete mít také váš systém a musíme se pokusit eventuálně pro budoucnost vytvořit nějakou kompatibilitu. Pokusíme se s naší frakcí předložit Eh, konzistentní pozměňovací návrhy a já tedy hm, bych neřekla, že teď se bezpodmečně velmi těším na této práci, abychom s toho udělali něco konzistentního, ale jsem přesvědčena, že dospějeme k dobré dohodě. Dank. Děkuji mnohokrát, paní Begin. Grazie. Eh, signor relatore, ancora una volta. Děkuji. Pane zpravodaj, ještě jednou vám chci velice poděkovat za vaši dobrou zprávu. Já už jsem eh, měla příležitost vám to říci. Mohu jenom obdivovat, jak se tady stavíte proti ISDS. Eh, tady přece existuje veliký tlak na to, aby se tento odstavec změnil. Ale vás bych chtěla um, vás bych chtěla požádat, abyste zůstal od svého neochvějného postoje. My jako evropští poslanci prostě si nemůžeme dovolit nehovořit o ISDS. A i dnes je o tom živá diskuse. Každopádně vidím, že nemůžeme připustit, abychom jako zvolení zástupci lidu přenechali kompetence nějakému mezinárodnímu soudu. Eh, pracovní příležitosti 2-3 miliony, eh, kterou, eh, která uvadí příslušná studie, no to přece nemůžeme vystavit šanc. My nemůžeme tedy přenechat kompetence nějaké regulační radě transatlantické povahy, která by měla pak řídit naše pravidla i v oblasti zdraví jiných záležitostí, i co se týče bezpečnosti potravin a jiných produktů. Eh, pane Lange, děkuji vám za to, že jste vaší zprávě zohlednil naše připomínky. I když bych to bývala také ráda viděla černé na bílém, když bych byla upozorněna na zásadu obezřetnosti, která se prolíná našou legislativou. Máli dojít k odpovídající dohodě, potřebujeme od OSA, USA plné otevření jejich trhu k výběrovým řízením, k veřejným zakázkám. Nebo u nás již to existuje. Tak je třeba hovořit o vysokoškolských diplomech. A také je třeba podívat se, jak naložíme se stanovisky jiných parlamentních výborů. Tak většina výborů již se vyjádřila přednesla svá stanoviska v mnoha výborech, bylo možno domluvit se na velice komplexních složitých tématech, hovořilo se o dopadech tý typu na jejich příslušnou oblast, za kterou odpovídají v evropské legislativě a bylo by škodou, kdyby jejich práce nebyla odpovídajícím způsobem zohledněna. Tady bych ráda věděla, jak tyto, tato stanoviska jiných výborů zahrnete do své zprávy. Děkuji. Uh, děkuji vám, pane předsedo a, děku, a pane zpravodaji. Uh, děkuji vám za vaši práci na této zprávě o TTIPu. Důležité je, abychom teď nic nedávali pryč ze stolu, což si myslím, že jste svou formulací uh, umožnil. Já bych chtěla připomenout, že na začátku tohoto procesu, na začátku těchto vyjednávání, a to bude velice důležité, že ať už vyprodukujeme cokoliv, mělo by to být pozitivní, mělo by to stanovovat definovat naše ambice. Neměla by to být pouze, neměl by to být seznam negativ nebo seznam našich eh, linií, protože eh, to, jak si neposune ta vyjednávání vpřed. Podle mě je eh, důležité, abychom ukázali, že chceme sedět u toho vyjednávacího stolu, že máme vysoké ambice a že chceme co nejlépe využít této příležitosti pro naše občany. Eh, je to naše odpovědnost a eh, pro ty, kteří nechtějí sedět u vyjednávacího stolu, eh, ty bych vyzvala, aby nepodávali příliš mnoho pozměňovacích návrhů k této zprávě, protože realita je taková, že my potřebujeme nějaký text, který by podpořil pozitivním způsobem toto vyjednávání. A myslím si, že, v to, že cokoliv v tomto smyslu nám nyní pomůže. Takže vložme co největší ambice do tohoto textu, řekněme, co chceme, co opravdu chceme od této dohody. Nejen co nechceme, ale především co chceme. A e, souhlasím v tomto ohledu s komentářem e, kolegů, musíme spolu i nadále spolupracovat, abychom vyjednali pro naše občany co nejlepší dohodu. Děkuji, paní Keller. Děkuji, děkuji za tuto zprávu. Já bych chtěla pohovořit o dvou drobnostech, ale eh, pokud jde o ISDS, tak si myslím, že bychom mohli jít i dál než ta zpráva. Protože ne, že bychom eh, ISDS nepotřebovali. Už to bylo několikrát zdůrazněno ovšem, že je to velice problematický způsob řešení konfliktů, které samozřejmě nastávají, ale je to podle mě špatný způsob řešení těchto konfliktů. Zjevnou alternativou, která je na snadě, jsou národní soudy. Úplně normální soudy, které jsou přístupné všem osobám a tudíž i investorům. A já nevím, proč by měla být potřeba. Myslím si naopak, že by bylo kontraproduktivní, kdyby existoval nějaký zvláštní zvláštní tribunál, nějaká zvláštní soudní situace pouze pro investory. Myslím si, že bychom se měli spolehnout na místní soudy, na místní e, justiční systémy. Ty jsou velice dobře vyvinuté, jak v EU, tak v USA. O tom určitě nepanují žádné pochyby. Může to občas znamenat, že investoři prohrají řízení, ale to je jedině normální. K finančním službám. E, tady bych chtěla zdůraznit, že zpráva chce skombinovat vyjednávání e, o přístupu k trhu pro finanční služby s finanční konvergencí na nejvyšší úrovni. S tím já souhlasím samozřejmě, ale všichni zároveň víme, že Vyšší standardy v USA jsou nyní terčem útoku a je důležité, aby naše zpráva říkala, že nepřijmeme žádná omezení regulační a dohledové suverenity členských států. To bychom měli zdůraznit. To by tam mělo být. Samozřejmě chceme e, navýšit standardy, ale měli bychom zejména zajistit, aby naše možnosti zákonodárců, ať už naše v Evropském parlamentu nebo v členských státech, byly omezeny. Dále zpráva e, vyzývá k vypracování posouzení dopadu Eh, regulačních eh, aktů, tak, aby byl zohledněn dopad na spotřebitele a na životní prostředí. S tím já zase souhlasím, ale to už eh, máme v nařízení o posouzeních dopadů. Jedna věc je vědět o obavách a případném dopadu a druhá věc je, co si s tou informací počneme. Tady je zapotřebí zdůraznit, že ta informace Eh, není jenom taková, že, že někde visí a že každý se na ně může podívat, ale nic se nestane. Měli bychom zařídit, aby ta informace byla povinně použita a eh, jejich výsledky zohledněny. Protože jinak máme spoustu krásných posouzení dopadů, ale pokud eh, si z nich nikdo nic nedělá, nikdo je nepoužívá konstruktivně, tak potom ta posouzení dopadu sama o sobě nám příliš nepomůžou. Takže tolik jsem chtěla říct a děkuji vám. Děkuji, Helmut. Děkuji vám, pane předsedo. To už jsem také měl možnost hovořit na minulé diskuze v rámci naší politické skupiny jménem. Eh, přístup ke zprávě, kterou, který jste zvolil, velice vítáme. Domníváme se, že jde správným směrem a sice klade tady skutečně centrální otázku a či otázky související s vyjednáváním o TTIPu. Dovolte, abych pod dojmem dnešní diskuze zmínil ještě tři body. Eh, domnívám se, že Evropský parlament zejména v současné době musí zaujmout eh, svou pozici. To je mm, provozování demokracie a kolegyně Kristovovol v té své otázce, zda to má smysl, eh, jak se vyjádřila jisté pochyby o e, nezbytnosti zvažovat postoj parlamentu, ale to je přeci výraz veřejné diskusy. E, k centrální otázce. Nenalhávejme si nic, nenamluvejme si nic. To, co tady diskutujeme intenzivně již měsíc, kde se pokoušíme připravit stanovisko Evropského parlamentu, je centrální otázkou zpětného získání důvěry ze strany občanů v evropskou politiku. I když se jedná o obchodní dohodu, i když se zdánlivě jedná o konkrétní biznis specifický ale má to své dopady. A tady se vlastně vracím ke svému původnímu postoji. TTIP znamená založení transatlantického trhu. Potom otázkou je, jaké standardy transatlantické budeme mít, podle jakých norem, podle jakých pravidel bude tento trh fungovat a jakým způsobem eh, se změní náš vnitřní trh, eh, stane se součástí transatlantického trhu a jak budou reagovat američané Mm, eh, protože řekneme-li ano, chceme společný trh, eh, tak je otázka nadstavby relevantní. A myslím si, že o to nám jde v našich diskusích. Eh, k odpoledne máme odpověde, ještě slyšení k tomu, ale chci se zeptat, chceme skutečně udělat z vybudo- zbudování soukromého práva důležitou centrální otázku. Já si myslím, že to patří eh, na odpadiště 20. na odpadní hromadu 20. století a tam to můžeme nechat. Hmm, eh, mělo by tady být doporučení Evropského účetního dvora. My jako skupina možná ne, ale jako parlament Eh, jsme se sami dostali do poněkud obtížné situace, eh, protože já, když jsme hlasovali eh, o ISDS, tak jsem řekl, že to ještě přece není vyjasněno, že bychom o tom měli hlubě diskutovat. Tady to zakotveno, ta doložka ISDS je v celé řadě bilaterálních dohod obsažena. A teď v rámci kompetencí vyplývající z Lisabonské smlouvy se to dostává do popředí. A já si myslím, že potřebujeme mezinárodní finanční soudní dvůr. A to by mohlo být východiskem pro řešení problémů z toho vyplývajících. Co se týče konkrétního vyjednávání eh, CETA a TTIPu, tak je mi jasné, že takový mezinárodní finanční soud nemůže vzniknout ze dne na den, eh, ale myslím si, že bychom měli říci, že to potřebujeme. A když eh, se podíváme na diskuze v kongresu, tak vlastně tam propokl stejný spor a eh, různých postojích eh, členů kongresu, co se týče ISDS. Za třetí, protože předtím hrály roli údaje. Uh, já tady nechci citovat, co jsem si všechno konkrétního přečetl, ale existuje návrh konzolidovaného textu k příslušnému odstavci telekomunikace. Tady o tom bychom měli ještě popřemýšlet, to je to, co odpovídá našim potřebám a s ohledem na tok dat a údajů se domnívám, že bez ochrany osobních duhů, údajů a bez dohody o ochraně osobních údajů nemůžeme zaujmout jasný postoj. Potřebujeme tady jasnou úpravu. A tady bych rád ještě jednou upozornil na rozsudek Evropského soudního dvora týkající se současné směrnice o ochraně osobních údajů a nejnovější rozhodnutí týkající se Bulharska a Nizozemska. Obě Eh, tyto eh, země zrušily vnitrostátní úpravu týkající se ochrany osobních údajů a v Německu tady máme také jednání příslušná na spolkovém, ve spolkovém ústavním soudním dvoru. Čili musíme se podívat, jak eh, ochrana osobních údajů vypadá ve všech státech, protože údaje jsou zboží, to znamená, že se s nimi obchoduje. Uh, a to jsem chtěl tady otevřít eh, otázku, která před námi jistě bude stát. Na závěr, je dobré, že máme možnost dos- mít takovouhle rozpravu. A to, co se děje v ostatních výborech, je výborné, že ty výbory diskutují nejrůznější aspekty. A to je také demokratickou povinností Evropského parlamentu, protože my nesedíme za vyjednávacím stolem, ani za ním nemáme sedět, ale my se musíme podívat na to, co z toho vzejde a Musíme tedy se snažit spolu určit směr, jakým se budou vyjednávání odebírat. Děkuji. A nyní paní Charanzova. Thank you, Chair. Uh, I'd like... Děkuji, pane předsedo. Já chci přivítat vaši zprávu, která je pozitivní a vyvážená. Věřím ale, že je lze ještě posílit a tady souhlasím s tím, co řekli předřečníci. Emma pro mě je klíčovým, jaký signál, jaké poselství chceme vyslat. A to je to, že podporujeme tato jednání a my zdůrazňujeme, jaké jsou naše ofenzivní a defenzivní zájmy v těch jednání. Já bych měla problém eh, s bodem odůvodněním E, protože věřím, že TTIP je nástroj, který může pomoci uh, vnitřnímu trhu se dále rozvíjet. Jistě nevyřeší všechny naše problémy, ale myslím, že tón bodu E není vhodný. Já jsem zpravodajkou v IMCO ke stanovisku eh, vaší zprávě, proto mi dovolte, abych stručně zmínila klíčové body z perspektivy IMCO. Co se týče servis, eh, sektoru služeb, což je třetina obchodu s USA. Musíme posílit tento text v této vaší, té vaší zprávě. Nesouhlasím se současnou formulací k negativnímu seznamu, naopak bychom měli podpořit přístup komise například v jednání s Kanadou, což byl pozitivní seznam. Za druhé, k, veřejnému, eh, k veřejným zakázkám. Toto je jeden z eh, klíčových bodů těchto jednání. I tady vyjednavači musí udělat všechno, co je v jejich moci, aby eh, byl spravedlivý přístup k veřejným zakázkám v USA na federální i státní úrovni. Doufám, že se můžete podívat na naši um, formulaci ve v IMCO. Standardy regulační spolupráce, tyto dvě věci pro mě jsou jádrem těchto jednání. Pokud můžeme mít e, společné standardy nebo alespoň spolupracovat, než je stanovíme, tak odstraníme většinu netarifních bariér mezi EU a USA. A to je jedna z hlavních překážek, především pro malé a střední podniky. Regulační konvergence musí být hlavním pilířem jakékoliv dohody. Na závěr, pane předsedo, k mm, z osobního hlediska dovolte, abych se vyjádřila k ISDS Souhlasím s tím, co řekla paní Redding. E, pro mě e, stávající formulace je nejhorší ze všech možných. Pokud nevyužijeme mm, e, TTIP jako prostředek k reformě ISDS, tak nám zbyde více než tisícovka bilaterálních investičních dohod, které obsahují ISDS. ISDS je potřeba. Firmy to potřebují. Mezinárodní eh, dohody nemohou aplikovat americké domácí soudy. Jsem si vědoma návrhu SND stálého soudu je zde, což je možnost k zvážení. Do té doby však potřebujeme eh, nějaký mechanismus. Místo eh, tohoto textu bychom měli otevřeně diskutovat o tom, jaké reformy ISDS budou nutné eh, k jejich modernizaci a adapt, eh, adaptování. Tento odstavec bychom také měli přizpůsobit tomu podle toho, co uslyšíme dnes odpoledne od paní komisařky Mástrem. Děkuji a jako další má pan Silva komise a pak se vyjádříme a pane, pane Silva. Hm. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Také já bych rád řekl, že vaše zpráva je pro mne pozitivní, vyvážená a že přichází v pravý čas. Myslím si, že v této fázi vyjednávání je postoj Evropského parlamentu nezbytný, protože musíme vyslat jasný politický signál pro pokračování vyjednávání. A jak budou vypadat tato vyjednávání? Já bych se teď rád vrátil k tomu, co by mohlo jak si doplnit a zkompletovat zprávu. První bod se týká mobility profesionálů v oblasti vývozu, investorů taky, protože je třeba bdít nad praktickými podmínkami fungování systému obchodní výměny. Vidět, jakým způsobem tento systém funguje a tady máme otázku vzájemného uznávání kvalifikací, e, která by v tomto stádiu měla být diskutována. A je důležité, aby Evropská unie položila na stůl eh, svá přání ve stejný okamžik, jako to dělají eh, Spojené státy. A teď, co se týče kapitole investic, já se nechci vyjadřovat k JSDL, my jsme si, vyslechneme si tedy paní komisařku k tomuto bodu, ale perfektně chápu tu poznámku, kterou jste učinil, a sice, že potřebujeme uh, jasnou kapitolu k otázce ochrany investic. Nicméně je tady celý soubor otázek eh, eh, týkající se arbitráže, ale tyto otázky zůstávají aktuální. Zda tedy to bude obsaženo v závěrečné zprávě či nikoliv. A tady myslím na zásadní normy týkající se ochrany investic. Chceme-li chránit nějaké právo určitého státu, přejeme si ho bránit, eh, přejeme si ho chránit, ať už existuje arbitrážní systém, či nikoliv, byť by to měly být vnitrostátní soudy, které budou bdít na dodržováním tohoto práva. Budeme-li vycházet ze zásady nepřímé expropriaci, jakým způsobem tedy uh, E, bude rozhodovat mezinárodní arbitráž a národní soudy. Máme tu celý soubor témat, která byla trošku odložena na která jsme přenechali té diskuzi o arbitráži, ale netýkalo se to vlastní otázky řešení sporů arbitráže a to se týká zásadní ochrany investic a normy s tím související. Já si myslím, že tady musíme vysnat, vyslat jasnější politickou zprávu, nezávisle na tom, jaká instituce nakonec vznikne, která by se touto arbitráží měla zaobírat. No, Ignacio. Děkuji, Ignacio. 50 minut. Děkuji, já budu stručnější a myslím, že to byla velice užitečná diskuse, já jsem pečlivě poslouchal. Ehm, mm, zajistím, aby některé věci se dostaly k paní komisařce Malström, která bude hovořit o arbitráži řešení sporu mm, investory. Mm. Ehm, ale je to na jí, aby vyjadřila svůj názor eh, já se proto omezím jenom na několik eh, komentářů. Je to důležité téma, eh, je to mm, ve velice důležitou chvíli v těchto konzultacích Také eh, mm, se ten, je ten proces složitější, než byl v minulosti. Dříve jsme mluvili o tom, že Mm, to bude ještě komplikovanější proces. Mm, my doufáme, že to bude přijato před letní pauzou. Ta myšlenka, že to bude no, května, dubna, už jaksi není na pořadu. Ne. To by se mělo vzít v úvahu, když mluvíme o politickém kontextu těchto rezolucí. Řada z vás zmínila eh, otázku Er těch červených linií, ehm, že eh, no, nové eh, červené linie by podpořily druhou stranu, aby udělala to též. Já vždy rozlišuji červené linie a principy. Uh, jsou dva důležité principy, které jsme vždy zdůrazňovali od začátku těchto jednání a jeden z nich je, že nic z této dohodě by neznamenalo snížení ochrany pro Evropské eh, unie. Mm, prezident Obama eh, říká to samé, takže to je společný princip. Také jasně říkáme, že nebudeme Eh, se zavazovat k otevření veřejných služeb, omezovat právo úřadů rozhodnout, že některá služba by měla být poskytována veřejným sektorem, i když byla v minulosti privatizována. To je princip, který mimochodem také bude sdíleným principem z USA. Takže ano, mm, když uvažujeme o tomto nařízení, tak eh, by bylo možné zohlednit i tento prvek. Krátký komentář k pozitivnímu a negativnímu eh, seznamu máme tři modely. Máme pozitivní seznam, si tam máme negativní seznam a tady máme hybridní přístup mezi negativním a pozitivním seznamem. Technika sama není nakonec tak důležitá. Důležité je, abychom eh, spolupracovali bez ohledu na to, jaký princip, mm, ten princip, o e, kterém jsem mluvil v souvislosti s veřejnými službami, může být chráněn. A to je základní věc. Pak jste tady zmiňovali oblasti, e, kde má Evropská unie ofenzivní zájem. A to je možné vyjádřit jasněji byla tady zmínka zemědělství a NTM, netarifních opatření, které brání přístupu na americký trh. Kapitola, která SPS eh, je možná příliš defensivní. My jsme mm, prezentovali některé naše ofenzivní zájmy ofensivní zájem ve službách je možné více zdůraznit. Zmínili jsme telekomunikace, mobilitu, neposlední řadě veřejné zakázky, to je e, důležitý faktor a jasný signál z parlamentu by byl velice dobrý. E, tím skončím v, tuto, v této fázi k otázkám um, arbitráží Eh, komisařka vyjádří svůj názor v diskusi s vámi dnes odpoledne, takže v tuto chvíli se k tomu nebudu vyjadřovat. Děkuji mnohokrát, Ignacio. Dovolte eh, nyní také mě, abych eh, ještě se zmínil o několika bodech na závěr debaty. Začal bych takovou detailní otázkou a potom ještě řeknu několik poznámek o tom strategickém zaměření. Takže eh, znovu eh, bych chtěl něco říct k tomu problému s ISDS. Eh, já jsem pevně přesvědčen o tom, že musíme rozlišovat mezi ochranou investorů a tím nástrojem, který k tomu má sloužit že chceme dohodu, nebo že potřebujeme dohodu o ochraně investorů s jasným principem rovného zacházení domácích a zahraničních investorů. E, to není, to, to není e, žádná špatná situace, ani, ani, ani dobrá situace, ale e, je potřeba poukázat na to, že otázka definice toho, jak chápeme ochranu e, investorů, je e, v tuto chvíli zásadní. Pak je tu také otázka, jaký nástroj je správný na uplatňování této ochrany. A tady bych žádný instrument nechápal jako ten jediný správný. Musíme opravdu proskoumat případ po případu, jak je třeba postupovat v jednotlivých případech. V různých investičních dohodách máme zcela odlišná řešení. A když se podíváme do Spojených států, tak zjistíme, že problém eh, ohledně eh, diskriminace vlastně není, eh, ten problém se tam neexistuje. Německo má 181 investičních dohod se všemi možnými zeměmi na světě. Například v dohodě s Pákistánem není žádná dohoda o arbitráži, je to na mechanismu jednotlivých států. Nicméně Spolková republika Německo nemá žádnou dohodu o ochraně investic s, se spojenými státy. Pokud by to mělo vytvořit velké problémy, tak bychom zajistili, že německ, německý průmysl eh, to potřebuje co nejakutněji, nicméně zatím se nic neděje. Na druhé straně Evropské unii eh, máme zemi, eh, která má procentuálně nejvíc amerických investic v porovnání s HDP, s počtem obyvatel eh, a tak dále. dále. A ani tato dohoda nemá žádnou dohodu, která by obsahovala ISDS. Takže pokud by se podařilo zajistit ochranu investic bez na bez eh, ISDS. Je zjevné, že to jde. A myslím si, že eh, tady žádné stanovisko tedy vydávat nemusíme v tomto případě. Paní Reding má ale samozřejmě pravdu. Může nastat situace, kdy z dobrých důvodů řekneme, potřebujeme jinou formu eh, ochrany investorů. A ta diskuze potom bude rozšířením ustanovení Mezinárodního soudu pro ochrany investic. To je, myslím si, rozumná perspektiva, o které bychom měli diskutovat. V tom případě bychom ale měli e, být připraveni označit ISDS za e, arbitrážní soud, protože e, vlastně to ne, Nejde tady o soud s nezávislými soudci, kteří budou rozhodovat ne případ od případu, ale podle jasného kodexu. A s tím souvisí e, celá řada e, problémů. A ta diskuze mezi e, panem Gabrielem a dalšími, podobně jak říkala paní Reding, jde tím směrem k efek- zefektivnění toho staromodního ISDS a toho, jak jej vlastně překonat, zahodit ho na smetiště dějin, jak to někdo řekl, a abychom vytvořili opravdu instrument, který by byl založen na právním principu. Pane Fjellnere, vy nejste správně informován, pokud jde o e, zacházení s investicemi v, v rámci e, ochrany investorů. I v dohodě CETA jsou samozřejmě jasná pravidla pro eh, investice a eh, postinvestice. A eh, oblast působnosti CETA je velice striktně limitována právě proto, že jsme chtěli vyloučit oblasti, kde by mohlo docházet ke zneužití. A právě to musí být naším principem i ve vyjednávání se spojenými státy. Takže, pane Filnere, podívejte se pořádně na dohodu CETA, najdete to tam přesně vypsáno. Druhou velkou oblastí jsou služby. Eh, Ignacio eh, tu znovu zmínil, že je potřeba se přesně podívat na to, eh, jak chceme ochránit, zajistit co nejlépe naše zájmy, abych to, nebo zda chceme dogmaticky říkat, že jeden systém je lepší než druhý. To nedůležité je, že aby za prvé aby, aby bylo možno nějak zorganizovat služby ve veřejném zájmu bez státní podpory, aby byly chráněny a aby jaksi nebyly spochybňovány eh, zacházením jednotlivých členských států u jednotlivých prvků těchto služeb. A za druhé, proč ještě chci hovořit o tom návrhu pozitivního seznamu? To je otázka případných nových služeb dosud a je to podle mě naprosto legitimní. Evropská pozice je taková, jak říká komise, že chceme definovat, nebo že můžeme definovat a popsat pouze to, co známe. A o nových službách potom budeme muset znovu vyjednávat. A tento princip bychom měli zajistit, protože já nejsem ochotný, když nevím, jak se služby budou vyvíjet, eh, principiálně eh, se zabývat otázkou jak otevření trhu, eh, tak potom zacházením s novými službami. Takže to by mělo platit pro všechny případy, že nové služby je zapotřebí nově prodiskutovat. A proto můj návrh jde tímto směrem. Pokud jde o oblast telekomunikací, a informačních komunikačních technologií, tak e, paní Reding, já, se tady, e, já jsem rád za to dodatečné upřesnění. E, já jsem byl včera na velkém IT veletrhu v Hanoveru a tam jsem hovořil se zástupci tohoto sektoru a je to tak, že přístup na trh s telekomunikací ve Spojených státech není regulován a e, je vykládán e, diskriminačně a je ve veřejném zájmu, aby to bylo silněji formulováno což platí i pro e, otázku uznávání nebo vyvíjení společných standardů, které by zabraňovaly diskriminaci. Ty je zapotřebí dále vyvíjet a samozřejmě také pokud jde o e, práva na ochranu spotřebitelů v e-commerce, tak tady není třeba zdůrazňovat, že ta musí být pečlivě naformulována a s tím se samozřejmě e, pojí otázka e, ochrany osobních údajů. A tady jsem zcela srozuměn s těmi kolegy, které, kteří říkají, že potřebujeme co nejrychleji schválit obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tak abychom měli jasnou pozici, jasný názor na to, eh, jak má vypadat naše úroveň ochrany osobních údajů a jak má být zajištěna. A zejména, o tom jsme diskutovali včera s kolegy na veletrhu a je to zdůrazní, aby to bylo nařízení, které by platilo stejně ve všech členských státech EU. aby to nebyla ta situace, kterou máme dnes, kdy vlastně máme v různých členských státech různé úrovně eh, ochrany osobních údajů, nebo v rámci Spolkové republiky Německo dokonce je to jiné eh, v různých spolkových zemích je, vážení koleg, to by bylo vlastně i v zájmu e, američanů, amerických softwarových e, dodavatelů a IT dodavatelů, kdyby e, platila jedno, jednotná evropská pravidla pro ochranu osobních údajů. Třetí oblastí je, jsou potom práva zaměstnanců. Tady jsem toho názoru, že pokud by pokud by byla vytvořena otevřená konkurence touto dohodou, tak musí být také férová protože chceme samozřejmě eh, odstraňovat obchodní překážky, eh, což souvisí se silnější konkurencí a proto eh, ta konkurence by měla být založena na kvalitě produktů a služeb, na účinnosti produktů a služeb a ne na základě sociálních a ekologických otázek. Tak proto ta otázka e, ekologických standardů a práv zaměstnanců je e, základní a je potřeba zajistit, aby tady nevznikaly nějaké e, konkurenční výhody. O tom také musíme intenzivně diskutovat. Já se omlouvám, pane předsedo ve vnitřním trhu, co se týče Finska, Portugalska a jiných zemí, přece existují také jiné standardy. Co tedy chceme? A všichni akceptujeme vnitřní trh a domníváme se, že existuje dostatečná ochrana a jsme s tím všichni spokojeni. No, nemám problém. Naprosto jasné je, že nebudeme eh, transferovat pracovní práva z Lucemburku do USA, ale existují tady zásadní standardy, které jsme zakotvili i do jiných mezinárodních dohod, které jsme uzavřeli. Ostatně Stejně tak jako eh, ostatní obchodní partneři na této eh, země kouly, kteří eh, někdy dokonce tyto zásadní standardy žádají daleko naléhavějším a tvrdším způsobem. Prosím. Bohužel neslyšíme paní poslankyni. Dobře tedy, praví pan předseda. Je to velice citlivé téma, zejména proto, že máme samozřejmě příklady, kdy konkurenční výhody vznikly právě tímto způsobem. Zejména otázka když se podíváme na evropský podnik, na evropské podniky, které v Evropě jsou charakterizovány i jednáním v sociálním partnerství. A pak se podíváme na některé jižní státy USA, kde se tyto podniky usadí a potom se tam jaksi chlubí tím, že jsou bez odboru. Pak tuto otázku nemohu považovat za, zejmé, za velice šarmantní Dobře tedy. Otázka rozumného vybavení um, spolupráce na základě pravidel, ta už to zazněla. Myslím si, že modely, eh, které jsme například v oblasti UNCE v pracovní skupině 29 vypracovali, abychom se domluvili na veřejných eh, společných pravidlech, společných standardech, které musí schválit parlamenty. A to je, domnívám se, model, který můžeme aplikovat i zde. A proto tedy musíme vyčkat na vyjednávací text komise a na to, jak ho uh, Mm, trošku jasněji budeme moci formulovat. Finanční služby, toto taky zaznělo a domnívám se, že je jasné. Ofenzivní zájem z naší strany je dospět k jasné dohodě právě v kontextu G20, abychom nastolili stabilizaci na finančních trzích. A když to vezmeme všechno dohromady, tak to jsou možná některé jednotlivé otázky, ale ty se ubírají tím směrem, a o tom hovořili někteří kolegové, některé kolegyny, že je třeba, abychom ofenzivně hájili a formulovali tedy naši evropskou pozici. A to, to jsem se pokusil v mém návrhu. Dá to do tohoto směru, protože já jsem pevně přesvědčen o tom, že máme určité představy, jak hospodařit, jak dospět k soudržnosti společnosti a že bychom to taky tak mohli chápat jako model exportní. A tady to zdůrazňujeme trošku více než USA, protože tam je úroveň ochoty k vyjednávání ne až tak vyvinutá. Právě se tady upozornilo na diskus směrnici o fast track procedures, o těch rychlých řízeních v USA. Tady se zdá, že existují různé přístupy k této diskusi. A já se skutečně myslím, že musíme na základě naší perspektivy naprosto jasně říci, kam chceme my a jakým způsobem chceme, aby vypadá, jak chceme, aby vypadala taková obchodní dohoda. A proto se domnívám, že je legitimní po půl druhém roce vyjednávání, aby se na to teď parlament podíval a bilancoval. A možná na toto slovíčko už tady několikrát padlo, abychom jaksi z čerstva se pustili do naší práce a hájili naše evropské zájmy a představy. A přitom je samozřejmě důležité, abychom měli co možná nejlepší společný postoj v, v parlamentu. Já bych tedy rád zabránil tomu, abychom nakonec dospěli v parlamentu k výsledku hlasování, co já vím, 65, 25, pojďme se pokusit 35, pardon. Pojďme se pokusit tedy o společný postoj, který eh, se bude založen na ofenzivní uh, pozici a požadování dodržení našich standardů. A samozřejmě se těším na vaše pozměňovací návrhy, které zapracujeme. Těším se na kompromisní pozměňovací návrhy, o kterých jistě budeme intenzivně vyjednávat. Ale těším se také na stanoviska poradních výborů. Rád bych ještě připomněl, že máme 14 výborů, eh, které vypracovaly stanoviska. To v dějinách parlamentu nemá obdoby. A tato stanoviska samozřejmě musíme zahrnout, protože na základě expertizy jednotlivých specifických výborů se mohou do zprávy dostat eh, prvky, které možná nebyly dostatečně zohledněny. Lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů a my jsme proto dali tu druhou rozpravu. Teď je 26. březen ve 12 hodin, mm, takže do té doby můžete vnést vaše představy a můžeme začít eh, s prací, abychom z toho udělali co nejkonzistentnější zprávu ve výboru potom budeme 26. května hlasovat a do pléna se to dostane pravděpodobně mezi 18. a 21. květnem. Děkuji vám mnohokrát za celou řadu vašich příspěvků a těším se na další konstruktivní diskusi. Děkuji vám. Zasedání koordinátorů začne v půl dvanácté.